Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, dobrý den. Vítáme vás na našem dnešním jednání našeho podvýboru. A rád bych vás informoval o tom, že některé jazyky nebudou tlumočeny dánština, finština, eh, malčtina loteština a slovenština, protože, jak víte, tak pouze řádní členové mají přednost na tlumočení. Zároveň naše schůze bude vysílána po webstreamu a pokud jde o bod 4, to je naše výměna názoru s paní Janiny. Eh, Janinelovou, tak ta nebude vysílána. Pokud nemáte nějaké další poznámky k našemu dnešnímu programu, považuji tento program za přijatý dojde k výměně názorů s předsedou výboru COPS, s panem Skegem, panem velvyslancem a poté budeme hovořit s paní Janelou, která osobně zastupuje pana Solanu eh, v oblasti nešíření eh, zbraní hromadného ničení a poté to bude výměna názoru s komisí ohledně programu Galileo. Rád bych využil této příležitosti. Máme zde i švédské předsednictví a výbor COPS. 8. 9. listopadu se zúčastním konference ve Stockholmu právě těchto výborů evropských parlamentů pro obranu, to jsou výbory nebo konference, které probíhají vždycky za předsednictví v zemi, která předsedá Evropské unii. Takže, pane velvyslanče, vítáme vás mezi námi obvyklé v průběhu naší práce. Samozřejmě většinou k nám přichází předsednictví i výboru COPS, pokud je o společnou obranou politiku, hodnocení různých operací, které v současné době probíhají. A je to výměna názorů, která se samozřejmě bude dotýkat většinou vývoji těchto různých misí, ale zároveň se budeme věnovat jednotlivým bodům švédského předsednictví, tak jak je považuje za prioritní předsednictví. Pan Bild už se o tom zmínil i na výboru pro zahraniční vztahy v červenci. No a tím vám dávám slovo, abychom poté měli ještě příležitost samozřejmě na výměnu našich společných názoru. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost vystoupit ve vašem podvýboru a rád bych vám všem poblahopřál za to, že jste byli zvoleni, k tomu, že jste byli zvoleni v tomto, do tohoto úžasa, pracuje v tomto úžasném výboru. Podle mého názoru je to opravdu nejúžasnější výbor a opravdu takový nejvzrušujícejší a rád bych zde vystoupil a řekl vám něco o našich ambicích, našich a společně i našeho předsednictví. My se samozřejmě budeme snažit o velice plynulý dialog s vámi, se Evropským parlamentem v otázkách společné politiky, obrané politiky a samozřejmě, že se budeme snažit o to, abyste vždy měli pravidelné informace k dispozici, jak už se o tom zmínil pan předsedající. Budu hovořit o některých prioritách švédského předsednictví. Samozřejmě, že je možná ještě příliš brzo, protože naše předsednictví teprve Mm, bylo zahájeno. Všem samozřejmě, že se těším i na možnost vystoupení zde na konci našeho předsednictví. To bude pravděpodobně obtížnější setkání, protože budu hovořit o tom, zda se nám povedlo všechno to, co jsme si přece vzali, zda se nám povedlo dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili pro nás i pro ostatní členské státy. Čili na úvod několik slov. Několik slov, eh, pokud jde o vojenskou část společné obrané politiky, poté se zmíním o civilních aspektech a poté se budu věnovat některým eh, průřezovým oblastem a zároveň samozřejmě i výzvám, které se dotýkají některých našich misí. Ovšem, než se k tomu dostanu, rád bych se zmínil o tom, že náš letošní rok je velice významný, protože je to deset let, co pracujeme v této oblasti společné eh, obrané politiky. Někteří mm, tvrdí, že je to obrovský úspěch, že bychom to měli oslavit, jiní tvrdí, že nás čeká ještě veliký kus práce a že je zde mnoho otázek, které jsou spojené s touto společnou politikou. Rád bych vám řekl, že já osobně eh, patří mezi ty, kteří tvrdí, že tato oblast představuje obrovský pokrok eh, v naší společné obrané politice od eh, počátku této politiky jsme dosáhli velikého pokroku a v podstatě ten náš přístup, který máme, myslím si, že je dostatečně, že je realistický, protože i když um, přesto, že o tom hovoříme po, velice často na interní Eh, úrovni, tak eh, i globálně se neustále začíná hovořit o této společné politice EBOP, v globálním měřítku, různé mise na svě- eh, po světě a tak dále. Čili v současné době se nacházíme v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že i přesto, že je to desetileté výročí, tak nebudeme nějakým uh, velikým způsobem slavit, ale spíše se podíváme podrobně na to, jaké jsou ještě nedostatky, uděláme si určité schrnutí toho, co bychom měli zdůraznit, čemu bychom měli udělit naše priority, tak abychom tento nástroj společné politiky EBOP ještě vylepšili a jak vidíme, tak ve světě je opravdu vidíme, mm, že svět chce, abychom pokračovali v těchto misích, abychom je vylepšovali, abychom nadále přispívali k těmto misím a zároveň i na internetu interní scéně mm, slyšíme hlasy o zefektivnění tohoto nástroje, abychom rozšířili tento nástroj, abychom umožnili využití dalších finančních prostředků a tím způsobem zefektivnili tento nástroj, čili tím pouze na úvod proč se snažíme zúrazňovat tuto společnou politiku a proč naše priority v této oblasti. Pokud jde o vojenskou oblast, vidíme se čtyři hlavní oblasti, na které bychom se rádi zaměřili. První jsou tzv. battle groups, bojové skupiny. Evropské je to koncept, který považuji za dobrý koncept. Ovšem velice jasně vidíme, že tyto skupiny se nevyužívají, nebyly využity až do stávající okamžiku, měla by proběhnout, proto politická diskuze, proč k tomu nedošlo, proč tyto skupiny, tyto bojové skupiny, jednotky nebyly využity buď protože nebyla poptávka, nebo prostě z jiných důvodů. Ovšem je důležité, aby ministři obrany, aby ministři, evropští ministři, sami rozhodli o tom, zda tento nástroj by měl být nějakým způsobem pružnější. Eh, já vím, že pan generál eh, zde rovněž vystoupil ve vašem výboru před několika týdny. My jsme odhodláni pokračovat v této oblasti eh, dojde k schůzce ministrů obrany na konci tohoto měsíce a budeme se snažit zahájit diskusy a zároveň dosáhnout určitého konsenzu v této oblasti, tak aby tyto bojové jednotky, bojové skupiny byly vytvořeny proto, aby mohly být využívány samozřejmě. S tím je spojeno mnoho jiných aspektů a já se těším na naší výměnu názorů, která bude následovat po mém vystoupení. Druhá oblast. Druhá oblast kterou bychom chtěli zdůraznit, je námořní dohled. Námořní dohled to je rovněž eh, takový pilíř, který jde napříč různými oblastmi mnoho členských států je zapojeno do této oblasti, to znamená jednak je to dohled, který se dotýká možných environmentálních neštěstí, nehod a podobně, dále je to kriminalita v této oblasti Atalanta, jak víte, mise, která je aktivní na tomto poli, která by rovněž mohla být ještě vylepšen, nebo mohla by vylepšit možnost námořního dohledu. A zároveň je to otázka interoperability mezi civilními potřebami a vojenskými prostředky. Ta by mohla být rovněž ještě zlepšena. Naším cílem je propojit, zlepšit koordinaci různých aspektů námořního dohledu v průběhu našeho krátkého předsednictví. Třetí oblastí, o které bych se rád zmínil, je oblast obraného průmyslu, probíhá hodně diskuzí, je to aspekt, je to plné různých aspektů. My bychom se chtěli zaměřit především právě v tomto období ekonomických problémů. Na, chtěli bychom se zaměřit na otázku harmonizace, transparentnosti, na trhu s obranými prostředky. Občas se tomu říká mm, rovné hrací pole s rovnými hracími podmínkami To znamená, no víme, že toto nespadá do vnitřního trhu, ovšem lepší transparentnost, harmonizace mezi členskými státy, nebo to, jakým způsobem probíhá nábor, nákup v této eh, oblasti, tak to je především v tomto období ekonomické krize je oblastí, mm, to znamená zakázky, nákupy a tak dále. To je velice důležitá práce, kterou bude provádět komise a zároveň ministři obrany se budou muset podrobněji zabývat svou roli v tomto ohledu. A na závěr věc, která zapadá, zapadá do stávajícího trendu snahy o maximální účinnost, efektivnost v naší společné obrané politice. A to je snaha zlepšit naše vztahy s ostatními mezinárodními organizacemi, včetně NATO. Toto je nesmírně komplikovaná záležitost. Všichni víme, že jsou zde politické důvody, proč nedochází k té úplné spolupráci. Je zde mnoho důvodů, které bohužel nejsme schopni zatím vyřešit. Já vám nemohu slíbit vyřešení všech těchto záležitostí ve stávajících čtyřech měsících, které nám zůstaly ještě v našem předsednictví. Ovšem my máme pocit, že bez ohledu na politickou blokádu je zde dobrý důvod pro to, abychom se neustále snažili o možnosti spolupráce, úzké spolupráce mezi EU a NATO. Spolupracujeme v různých oblastech, například Kosovo, na, v Kosovu, v Afganistánu, dále v Somálsku a musíme z praktického hlediska zajistit to, aby koordinace byla opravdu eh, velice kvalitní, nejenom eh, z důvodu bezpečnosti, ale zároveň co možná nejlepšího koordinovaného využití našich zdrojů. To si myslím, že by bylo tedy hlavními čtyřmi tématy, které jsem chtěla zmínit ohledně eh, vojenských otázek a ohledně civilních aspektů bych se chtěl zmínit o tom, že eh, potřebujeme eh, rozšířit naše eh, civilní schopnosti zásahu. Víme, že a to je naše východisko jako švédské strany již po dlouhou dobu, že je třeba zdokonalit naše schopnosti a naše kapacity pro civilní zásahy, protože se musíme řídit především poptávkou. A Evropa má velkou přednou hodnotu pro eh, svět. Eh, jsme eh, skupinou zemí, které prosazují právo, jsou demokratické a je nezbytné, abychom vyváželi prostřednictvím civilních operací a misí tyto naše hodnoty, kterými můžeme výrazně přispět po celém světě. Co jsme tedy vykonali? Budujeme na práci vykonané předchozími předsednictvími ve spolupráci s komisí. Udělali jsme takový inventář, snažili jsme se zjistit, co ještě třeba zlepšit. Především je třeba umět rychle vypravovat mise, rychle dostat prostředky tam, kam potřebujeme a najít eh, správný druh eh, pracovníků, které je třeba vyslat. To je obtížné. Je to obtížnější pro civilní mise než pro vojenské. Pro vojenské mise je tu vždycky dost personálu. Naštěstí nepotřebujeme tolik vojenských misí, takže na to personál máme, pokud je tu politická vůle a finanční prostředky, aby byla eh, vojenská mise vyslána. Ale u civilní stránky už je to složitější, u těch civilních misí, protože hm, policejní složky a, a hm, soudnictví nemá často dost personálu na to, aby mohli někoho vyslat, nějaké pracovníky vyslat eh, do zahraničí. A teď jde o to, abychom se snažili s tím jak vypořádat a situaci zdokonalit. A nám už se podařilo zjistit, co zhruba by se dalo zlepšit, kudy můžeme postupovat dál. Jednou z věcí, kterou se chceme zabývat, je i ehm, to, jak vypadá stávající situace. Některé členské státy mají větší potíže s vysíláním policistů a soudců, jiné zase méně. Je tedy třeba vytvořit národní strategie. Některé státy jsou velice vstřícné. Severské státy přispívají větší měrou než jiné státy, například eh, některé větší státy například poskytují menší pomoc, než jakou bychom mohli očekávat. A snažíme se tedy dosáhnout toho, aby členské státy se mezi sebou eh, domluvily, protože je třeba, aby zodpovědní činitelé se z jednotlivých členských států eh, domluvili o tom, eh, jak mohou dobře fungovat takovéto národní strategie zaměřené na vysílání civilních misí. Ohledně civilní činnosti, to jsou takové CRT, to jsou týmy pro civilní mise. To nejsou nějaké bojové jednotky civilistů, ale jsou to klíčoví experti, eh, kteří mají být dostupní eh, v jednotlivých členských státech eh, pro okamžité vyslání na mise, pro nějaké naléhavé, neočekávané úkoly v civilní, v civilní sféře. Nejsou používáni často, ale je to nástroj, který je nezbytný podle nás a měli bychom jej prohlubovat měli bychom být schopni co možná nejdříve dostat takovéto experty přímo na místo, kde je toho zapotřebí. Takže bychom chtěli tedy eh, lépe, detailně eh, se zabývat tímto aspektem. Ohledně civilních misí je také důležité eh, mít, aby byl kontakt mezi ministry zodpovědnými za sféru všech pilířů, tedy aby spolupracovali ministři vnitra, ministři spravedlnosti a podobně. Co se politiky týče, je jasné, že potřebujeme dosáhnout toho, aby patřiční pracovníci mohli vycestovat co možná nejdříve na patřičné místo. A my se snažíme dosáhnout toho, aby si eh, odborníci eh, v v Evropské unii uvědomili, že je nezbytné co nejdříve vyslat policisty a další odborníky, kteří eh, bojují s organizovaným zločinem na takové místo, jako je Bosna, protože tím pomohou situaci bezpečnosti i ve své vlastní zemi. A je zapotřebí, abychom toto nechali jasně zaznít eh, i na schůzkách eh, ministrů patřičných sektorů. Zabýváme se tedy bojem proti organizovanému zločinu a e, dalšími aspekty. A pak koncepce e, Evropské policie od roku 2002 je pocitována potřeba podívat se znovu na tuto e, strategii, aby byla moderní, aby byla proveditelná, tak aby splňovala požadavky moderních misí zaměřené na prosazování práva a na boj proti organizovanému zločinu. E, jde tedy o to, aby policie e, chápaly e, tato témata stejným způsobem. Pak je tu otázka zařízení, vybavení policie. I tam máme určité nedostatky. Nedokážeme v brzkém čase dostat vybavení na místo, které bychom si přáli. Potřebovali bychom mít tedy v nějakém skladu, mít připravené určité vybavení, které by mohlo být okamžitě vysláno na misi, kdykoliv je to zapotřebí. A s tím souvisí veřejné zakázky. Jak víte, Evropská unie má poměrně složitá pravidla pro veřejné zakázky. A to proto, aby zakázku dostal ten nejlepší klient a je zapotřebí dostanout také transparentnosti a podobně. Ale bohužel, když potřebujeme provést akci rychle a rychle dostat e, zařízení na místo, ať už to jsou e, bezpečnostní vesty nebo cokoliv jiného, tak e, to není snadné. Nemůžeme například vyslat civilní personál do Afganistánu, pokud nebude mít správné bezpečnostní vybavení. Potřebovali bychom tedy takovou skupinu, takový seznam poskytovatelů, různých výrobců, se kterými bychom mohli spolupracovat a kteří by byli schopni briskně dodat patřičný materiál. To je tedy velice stručně to, čeho chceme dosáhnout eh, s ohledem na civilní akce. A pak tu jsou určité mm, průřezové aspekty. A jedním z nich je zdokonalení spolupráce mezi civilní a vojenskou složkou. To je věc, které se chceme věnovat eh, s, otáz, eh, s ohledem na další vývoj. Eh, víte, že na rok 2010 máme tento velký cíl u civilních misí. Je třeba vytvořit patřičné synergie mezi jednotlivými sektory. Například v současnosti máme vojenskou misi a civilní misi v Bosně. Snažíme se patřičnými synergiemi ušetřit peníze, protože se jedná také o logistickou podporu, kterou obě dvě mise potřebují. A když se nám podaří vytvořit správné synergie, tak můžeme ušetřit peníze. Takže podle nás je toto aspekt, který je třeba ještě dále prohloubit. A pak tu jsou ještě eh, další otázky související s EBOB. A jedná se o to, jakým způsobem určité eh, drobnosti už plánovat lépe, aby pak mohlo mm, být všechno lépe prováděno. Důležitou věcí eh, v podpoře eh, problematických zón ve světě je mediace mediace někdy byla úspěšná. Například pan Solana velice efektivně vyjednával v mnoha zemích, například na Ukrajině. Úspěšné příklady z mediací jsme zažili například v Makedonii a máme řadu dalších příkladů. Zvláštní zástupci Evropské unie bývají konfrontováni s velice složitými konflikty při své práci. My jsme se chtěli zaměřit na to, zda tito lidé mají dostatek zdrojů, školení a vůbec organizační podpory. A proto eh, v červenci eh, jsme se s nimi sesedli společně s panem Solanou, abychom zjistili, co všechno pro ně Evropská unie může učinit, aby mohli lepším způsobem vykonávat svoji mediační práci. Další otázkou je otázka a pohlaví. Jak víte, pro švédské předsednictví je tato otázka velice důležitá. Eh, my pokračujeme v práci v této oblasti. Chceme se soustředit především na školení a chceme zaručit, aby lidé, kteří jsou připravováni na mise, byli připravováni dobrým způsobem, pokud jde o otázky rovnosti pohlaví a pokud jde o otázky ehm, chování se tedy k druhému pohlaví. To musí být eh, jasnou součástí EBOP. Lidská práva. Eh, to je také podstatná oblast je to jedna, jeden z kladných aspektů EBOP a je to také důvod, proč Evropská unie nadále hraje důležitou roli v řešení konfliktů. A my jsme velice důvěryhodnou organizací, pokud jde o podporu lidských práv a v každém případě chceme ukazovat eh, naše, šířit naše eh, znalosti a naše hodnoty v této oblasti. Samozřejmě mise EBOP musí být příkladnými misemi v této oblasti. Vysoká vyslankyně Rina Kionka je, se touto otázkou také zabývá. Další otázkou je reforma. To je důležité především v souvislosti s Guineou Bissau a s Demokratickou republikou Kongo. Je nutné, abychom měli v naší organizaci ve členských státech dostatečné množství expertů. E, švédské předsednictví e, už učinilo první kroky, chce v této oblasti pokračovat. A pokud jde o další vývoj EBOP, chtěl bych na tomto místě říci, že je třeba ještě udělat mnoho práce. Neměli bychom mu usínat na vavřínech. Jedna věc, kterou je třeba dělat, je poučovat se z dřívějších chyb. Myslím si, že v tomto by Evropská unie mohla pracovat efektivněji. Pokud přeskoumáváme naše mise, je třeba si uvědomit, že děláme chyby, že jsme udělali chyby a je třeba tyto chyby přijmout. A tímto způsobem se můžeme poučit. Je třeba být naprosto upřímný a naprosto otevřený, a pokud jde o chyby. A z tohoto důvodu je někdy nutné využívat externích expertů, lidí, kteří jsou schopni se na věc dívat zvenku a nezávisle. Myslím si, že to je oblast, na které bychom chtěli dále pracovat. Počítám, že to je v zájmu také vás všech, aby veškeré procesy byly transparentní a aby byly hodnoceny odpovídajícím způsobem. Pane předsedo, na závěr bych chtěl ještě zmínit některé operace a budu se soustředit na ty, které se zde pravděpodobně budou eh, řešit, stejně tak jako eh, v mém výboru v následujících měsících. Takže za prvé je to Bosna. A máme zde vojenskou operaci, která se jmenuje Altea, a máme zde také civilní policejní misi, a která je zde už mnoho let. Jsme velice rádi, že můžeme říci, že vojenská mise, která má na 2000 eh, vojáků, se již blíží ke konci, k úspěšnému konci. A nyní eh, se bude řešit eh, otázka, jak přeměnit tuto misi na misi, která se bude soustředit na školení. A tento přechod musí být proveden způsobem, který nepovede k většímu napětí v Bosně a tento proces musí být také koordinován se jiným cílem, a to s uzavřením úřadu vysokého eh, představitele EU. A tento úřad by eh, poté byl přenesen do Bruselu a eh, tím by se mohlo začít také postupně připravovat se v Bosně na přístup k Evropské unii nebo na vyjednávání. Takže e, je třeba, aby tento postup byl koordinován s vojenskou operací. Pokud jde o Kosovo, a počítám s tím, že víte o některých problémech, e, Peter Fight byl minulý týden v AFETu a probíhaly tam diskuse. V současné době se řeší otázka podepsání policejního protokolu se Srbskem a my, my musíme zajistit, aby EULEX mohl fungovat v prostředí, které je bez problémů. A EULEX je obrovská mise, je to mise, která byla velice pozitivně přijata, která odvedla velice dobrou práci, ale pracuje samozřejmě v problematickém prostředí. A víte, že pět zemí Evropské unie neuznalo Kosovo ale 27 členských států EU podporuje tuto misi a to je nesmírně důležité. Především není, kdy vstupujeme do období, kdy tato mise je v provozu a kdy se dostává do některých problémů, které se týkají interakce mezi jednotlivými etnickými skupinami v Kosovu. A tyto problémy se již objevují a my jsme odhodláni jasně stanovit, kde jsou zájmy EULEXu a očekáváme, že Pristina bude spolupracovat s touto misí a také tedy s Evropskou unii. Pokud jde o Afghánistán, Ministři zahraničí a obrany nyní diskutují o evropské roli v Afghánistánu. Nesmí se zapomenout na naší policejní misi. EUPOL je eh, mise, která má 400 eh, pracovníků. Eh, je velice těžké nalézt ty správné odborníky, které by, kteří by mohli pracovat v této misi. My jsme odhodláni na straně předsednictví zlepšit situaci, ale samozřejmě záleží na ostatních členských státech a na jejich příspěvku. Bohužel v současné době je to problematická otázka. Takže chceme naplnit tuto misi. Tato mise je velice podstatná, odváží, odváží dobrou práci. Uznali ji USA i e, afgánské úřady a potvrdili, že e, EUPOL e, plní skutečně důležitou roli v, ve strategické práci s policií. Důvěryhodná policie v Afghánistánu je jeden ze způsobů, jak ukončit vojenskou přítomnost v Afghánistánu. Nyní pokud jde o Gruzii, máme zde misi, která se sem dostala velice rychle, bez větších problémů, ale samozřejmě tato mise pracuje v problematickém prostředí a toto prostředí se neusnadnilo po té, co se stáhlo OSN. Existují zde problémy ve spolupráci především s Ruskem. Nyní se snažíme stanovit, jakou roli by měla hrát mise EUMM, tedy monitorovací mise. Evropská unie má nyní nejsilnější přítomnost ze všech organizací v této oblasti. Atlanta, tedy operace Evropské unie u somálských břehů. E, to je, myslím, mohu říct, velice úspěšná mise. Členské státy přispívají k této misi, e, očekáváme nové příspěvky. Je to mise, která reaguje na piráctví, na velice naléhavý problém, který úzce souvisí s humanitární pomocí pro Somálsko program potravinové pomoci nám eh, řekl, eh, potvrdil, že eh, je třeba snažit se zlepšit situaci somálských občanů. My si myslíme, že to je v každém případě dobře, že je potřeba pokračovat v této snaze, ale zároveň je nutné tuto snahu doplnit a další prací v samotném Somálsku. Je třeba podporovat přechodnou vládu a snažit se jednat v zájmu somálských lidí. A z tohoto důvodu se v červenci rada rozhodla identifikovat oblasti, kde by Evropská unie měla eh, udělat další kroky a jak by měla tedy doplňovat eh, misi týkající se boje proti pirátství. Asi víte, že situace je problematická, eh, především tedy bezpečnostní situace ale snažíme se eh, celou tuto misi koordinovat s USA a OSN. Pane předsedo, eh, myslím si, že na tomto místě mohl skončit. Máme zde ještě mnoho dalších misí a operací, ale eh, tohle bylo to nejdůležitější a já se těším na odpovídání na otázky. Těším se na vaše nejen otázky, ale i rady. Děkujeme, vážený pane velvyslanče, děkujeme za tento opravdu komplexní přehled, který jistě vyvolá mnoho dotazů, komentářů ze strany kolegů. Předtím, než zahájíme otázky a odpovědi, já mám dva dotazy Jednak je to otázka tzv. group, to znamená těch bojových skupin, to je záležitost, které věnuje předsednictví velikou důležitost. Vy jste položil dobrou otázku, řekl jste, ano, je to dobrý kontext, koncept ovšem není dobře použitelný, nepoužívá se, čili proč, proč k tomu dochází. Zda před schůzkou ministru obrany máte už nějakou odpověď na to, proč tento nástroj není využívaný. A pokud je o Atalantu, o tuto misi, kromě úspěšnému boji proti pirátství a samozřejmě těm eh, pozitivním číslům, které máme z různých agentur, které těší z této operace a z této mise, pokud jde o Keniu a o jejich úřady. Rád bych se zeptal, protože pokud víme, tak by tam mohly být určité problémy i v této oblasti. To znamená, pokud jde o soudní záležitosti, o různé procesy, které poté probíhají v Kenii po eh, té, co tyto piráty tam um, dostaneme před eh, soudy a tak dále. A poté poprosíme další kolegy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Skupé, za velice zajímavý popis uh, současných priorit. Řekl jste, že uh, se slaví deset let EBOP, někteří ale litují toho, že uh, EBOP nebyla úspěšnější. Někteří lidé říkají, že EBOP vůbec neměla být zavedena. Myslím si ale, že to nás odvádí od skutečných zájmů Evropské unie a to od otázek souvisejících s NATEM. Myslím si, eh, že zde existuje určitá posedlost, abychom eh, měli eh, bojové skupiny na místech konfliktu. Myslím si, že to je přehnané, že to dokládá to, co říkám. Jsem přesvědče, překvapen, že jste nám neřekl více o Afghánistánu. Afghánistán je nejzávažnější otázkou pro nás všechny. Pokud se zde situace nevyřeší, bude dopad velice eh, výrazný. A řešením, myslím, eh, nejenom pokračovat ve věcech tak, jak se dělali do posud. A podle mého eh, názoru, jak víme, většina členů Evropské unie jsou také členy NATO a přispívají k misím v Afghánistánu. Pokud dobře vím, mise EBOP se účastní 400 členů ze Švédska. A došlo, došlo zde v poslední době také k některým úmrtím, ale já jsem překvapen, že se vaše politika nesoustředí na Afghánistán a na to, jak je možné zde řešit situaci. A vy jste také odkazoval na EUPOL. A EUPOL e, byl katastrofou od začátku. A poslalo se tam mnoho peněz, utratilo se mnoho peněz, ale zdá se, že e, zde nejsou žádné výsledky. Je naprosto e, důležité, aby a policejní síly v Afghánistánu byly řádně vyškoleny. Američané zde dělají skutečně hodně a já myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli s Američany spolupracujeme odpovídajícím způsobem. Zajímalo by mě, jestli Evropská unie koordinuje své vlastní aktivity v Afghánistánu. V každém případě nekoordinuje své aktivity s NATO tak, jak by je koordinovat mohla to si myslím je další otázka, kterou bychom se mohli zabývat. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla přispět v, civil, v civilní oblasti a v civilní oblasti je skutečně mnoho co dělat v Afghánistánu. Rekonstrukce a rozvoj ve čtyřech problematických oblastech je skutečně klíčová. Je třeba, aby zde existovala úzká spolupráce mezi vojenskými a civilními aspekty. A další věc, o které bychom mohli hovořit, je následující. Zdá se mi, že v současné době byste se měli soustředit především na Afghánistán a na to, jak je možné vytvořit efektivnější politiku která, v zemi, která je klíčová pro nás všechny. Děkujeme. Pan Pašku. Děkuji. Ano, možná můžeme všichni hovořit o tom, jak funguje E BOP funguje, nefunguje a tak dále. Ovšem je to realita a jelikož je to realita, tak bychom se měli snažit o to, aby fungovala. To je zdravý přístup, to je zdravá filozofie a zároveň je to přístup, který aplikují i naši přátelé z kteréhokoliv předsednictví, nejenom ze švédského předsednictví. Souhlasím s vámi ovšem v tom, že musíme objasnit několik bodů. Já osobně mám pár poznámek. První i po tomto vystoupení pana velvyslance si myslím, že je jasné, že Dominik Mojsi měl pravdu, když tvrdil o tom, že Atlantik je eh, rozdělen mezi tou zemí. Ano, jsme schopni to ukázat a dosáhnout Amerikou a Evropou, která tvrdí, ano, měli bychom to udělat, mohli bychom to udělat a tak dále. To znamená, v tom je ten veliký rozdíl. Dále otázka, proč máme eh, tyto bojové skupiny, když se zabýváme některými vojenskými operacemi, které se stávají z různých vojenských sil. Problém je ten, že tyto vojenské skupiny ještě nebyly dokončeny. Je zde i problém takzvaného koncenzu, pokud se jedná ze zemí, která se účastní eh, použití takové bojové jednotky s tím nesouhlasí, tak se prostě nemůže tato bojová jednotka použít. To je problém koncenzu. Další problém je ten, že Občas ty operace, do kterých bychom se měli zapojit, nejsou vhodné pro ty, které bojové jednotky, nebo naopak ty bojové jednotky nejsou vhodné pro tu kterou vojenskou operaci, čili většinou je zde tento, tento nesoulad mezi typem bojových jednotek a typem určité vojenské mise. Samozřejmě, že spolupráce s NATO je velice důležitá i s ohledem na fungování těchto bojových jednotek. Jistě znáte eh, tu noční můru, plánování, řekněme, sil, které chceme použít někde v nějaké uh, Um, jednotce rychlého nasazení a zároveň je chceme využít v nějaké bojové jednotce a ještě někde jinde a tak dále. Čili to je právě ten problém, to je ta noční můra. Zablokujeme si vůbec možnost využití těchto sil, poté je nemůžeme využít ani v jedné z těchto operací. Čili nejde pouze o politické problémy, já podporuji to, co jste řekl, potřebujeme lepší spolupráci, lepší koordinaci, ale jsou zde i technické, praktické problémy, které musíme vyřešit. Šestý bod. Ano, je zde námořní dohled, nebo máme povědomí, informace o tom, co se kolem nás děje a tak dále. Ovšem problém je, proč vlastně to máme k dispozici, abychom mohli skutečně zasáhnout v případě, mm, že je to zapotřebí. Tento námořní dohled by měl být podle mého názoru propojen s možností zásahu, intervence podobných situací, které už se zmínil, ať už je to přírodní neštěstí nebo nelegální přistěhovalectví nebo jiné problémy, které sebou nesou i vyřešení právních záležitostí dobře, čili mm, dojde k jejich um, zadržení, ovšem jak postup, budeme postupovat dál, čili celý tento řetězec musí být vyřešen nejenom technické záležitosti námořního dohledu, ale zároveň, co uděláme pak poté, když se nám povede v důsledku tohoto dohledu, sledování, řekněme, zadržet mm, nějaké osoby a podobně. Čili musíme mít celý tento řetězec zabezpečený. Pokud jde o veřejné zakázky, zahraniční politika, obraná politika, to jsou politiky národní samozřejmě, že na jednotlivým státům na nich velice záleží. To se nezmění. Ovšem jedna z věcí, o které jsme se ještě nezměnili, řekněme nějaká rámcová dohoda, ta by mohla být dosažená. Tím bychom se měli zabývat. Ano, vyjednávání, mediace, samozřejmě o tom můžeme hovořit, ale pod, pouze pokud skutečně něco uh, zrealizujeme. Děkuji. Děkujeme, pan Svoboda. Thank you very much. Well, taking up the phrase... Děkuji. Já se vrátím k větě pana Otázka ohledně toho, že v Afganistánu nikdo neříká, ano, můžeme, ale ano, my bychom to měli udělat. Ale to je jiná otázka. Teď bych měl na vás dva dotazy. První se týká bojových skupin. Vy jste říkal, že bojová skupina musí být sestavena tak, aby mohla být využita. Takže někdo, kdo nebyl měsíce či roky využit, v této bojové skupině. A vy tedy mm, znáte nějaké konkrétní případy, kdy jsme měli využít eh, tyto bojové skupiny více, než jsme tak učinili? Například při misi v Čadu nebo někdy jindy? Jaký konkrétní příklad máte na mysli? A pak e, druhý dotaz na námořní dohled. To je, myslím, velice závažné téma. Abychom občany přesvědčili o tom, že je nutné mít e, společnou zahraniční bezpečnostní politiku, potřebujeme příklad, na které můžeme jasně občanům ukázat, jak důležité je, aby EU něco učinila jako celek ve spolupráci e, s národními e, státy nebo s NATO nebo s dalšími ale aby to bylo skutečně evropskou záležitostí, ne záležitostí národní vlády, ať už se jedná o piráctví nebo ochranu životního prostředí a podobně. Ptám se tedy, protože vy jste se zmiňovala o tom, ale neříkala jste, jak to funguje, zda to funguje, zda to má nějaké nedostatky a jaké, zda to má být chápáno jako příklad pro naše občany, aby pochopili, jak, eh, jak eh, je to užitečné. Možná, že pan Van Orden nebude přesvědčen, ale někdo jiný by se mohl nechat přesvědčit, že EBOP je důležitá. Jedná se o spolupráci, protože se jedná o témata politická, ochranu životního prostředí, o otázky bezpečnosti. Můžete nám mm, lépe popsat, zda jste spokojen či nespokojen a do jaké míry spokojen eh, se stávající spoluprácí? Je pan Galer a poté poprosíme pana velvyslance, aby odpověděl na toto první kolo otázek. Děkuji, pane předsedo. A tady už bylo tolik otázek, týkajících se vojenských skupin, že už k tomu asi nechce nic říct. Jenom krátkou otázku. Jaké eh, jsou argumenty proti nasazení, které musíte eh, překonat, abyste skutečně mohli eh, realizovat operace. Proč zde existují problémy? Jaké to jsou problémy? Děkuji také za velice detailní a prezentaci jednotlivých témat, kterými se chcete během předsednictví zabývat. Já mám otázku ještě k EUPOLu v Afghánistánu. Už jsme zde slyšeli, že američané také vzdělávají policisty a mají zcela jiný koncept. A došli jste už k tomu, že by bylo dobré dohodnout se s, Amerika, s Američany že by eh, vzdělávání policistů bylo koordinováno. Eh, dále bych se chtěl zeptat, neexistuje v Afghánistánu žádná eh, centrální vláda, žádná tradice centrálního řízení. Pokud se nyní bude vzdělávání, vzdělávat policie centrálně. Není zde nebezpečí, že lidé budou vnímat policisty jako někoho cizího. V jednotlivých lokalitách nebylo by lepší vzdělávat policisty decentralizovaně, aby policisté tedy pocházeli z těch regionů, kde pak budou pracovat? A po vás budeme hovořit eh, s paní, eh, budeme hovořit s paní Chanelou a eh, o a nepronikání, o nešíření jaderných zbraní a o hodnotící konferenci. A jaký je váš názor na tyto otázky? A jaká je podle vás situace v přípravě nové smlouvy o nešíření jaderných zbraní? Děkujeme. Vážený pane velvyslanče, poprosíme o odpověď na první kolo otázek. I'll do my very best to... Děkuji. Budu teď odpovídat na vaše eh, dotazy a samozřejmě i na vaše eh, poznámky, které jsem si zaznamenal jako návrhy. Co se týče bojových skupin, pokusím se tedy zodpovědět na dotazy. Zdá se mi, že Možná tu jsou e, různé politické závazky a odhodlání. Teď hovořím o e, švédských závazcích. Pro nás to byla velká investice jako pro švédskou vládu. A vytvořili jsme věc, o které jsme byli přesvědčeni, že to je e, dobrá věc, dobrá bojová skupina. Nebyla využita proto, že to okolnosti nevyžadovaly. Ale my jsme tu investici učinili eh, v zájmu toho, aby ta bojová skupina byla použita. Já nevím, zda jiné členské státy eh, vidí situaci stejně jako my. Možná dodávají určité prvky do, bojové, do bojových skupin, které pak třeba nejsou využity. A o tom je třeba diskutovat. Já teď nehovořím o tom, že by to tak skutečně bylo, ale je třeba prodiskutovat takovéto situace. Jedná se o financování protože tu jsou určité společné náklady. Třeba, že nemáte své vlastní muže v těch bojových skupinách, znamená to, že všichni v Evropské unii musíme zaplatit za vyslání té eh, bojové skupiny. Možná i to trochu eh, brání eh, vysílání bojových skupin. Jde o to, aby bojová skupina byla schopna vyjet velice rychle. A trvale máme potíže v Evropě s tím, eh, jaké máme eh, strategické spojence. Takže my můžeme mít nějaké jednotky, například v NATO. A když je dokážeme rychle dostat na místo, je to výborné, ale někdy to mm, nejde, máme, eh, nemáme to dostatečně zpracované. Pokud se shodneme na tom, že bojové skupiny mají být použity, pokud jsou vytvořeny, tak najdeme způsob, jak je poslat. Možná nemusí výjíždět celá ta bojová skupina, protože my tu máme e, různé možnosti. Například určité, určité části těch bojových skupin by mohly být odeslány, tak je to zapotřebí. E, například na delší dobu. Možná bychom mohli tedy využít určité části toho, co už je tedy, co tu funguje, nebo bychom mohli mít strategickou rezervu, která by byla vyčleněna pro další operace, což v současné době nemáme. Ale právě takovouto diskuzi bychom mohli vést podle nás a zabývat se tím. Možná ji nebudeme potřebovat. Ale teď bych se chtěl vrátit k EBOP. Došlo eh, k velice komplikované situaci eh, v Demokratické republice Kongo. Lidé, kteří tam tehdy byli, bohužel viděli, že se eh, tam děje katastrofa. Ke konci loňského roku jsem viděla, jaká je situace. Generální témník OSN napsal eh, list eh, ohledně toho, aby zvážila vyslání bojové skupiny na toto místo. Někteří z nás se domnívali, že bychom o tom měli diskutovat, jiní, že bychom neměli, byli spíše skeptičtí. Nyní bychom snad mohli dosáhnout nějaké dohody mezi Kigali a Kinzasou. Ale e, mezi čase došlo k obrovskému humanitárnímu utrpení. Nevím, zda by to bojová skupina vyřešila, ale byla to možnost, o které se mohli e, diskutovat a my jsme cítili, že bychom o tom diskutovat měli. Někteří e, o tom nechtěli hovořit kvůli politické situaci, jiní zase z jiných důvodů. A nyní k otázce Keni a somálské operace. Máme dohodu s Keniou ohledně e, asistence s e, převáděním před soudy a souzením pirátů, kteří jsou um, zadrženi na moři. Diskutovalo se o lidských právech, protože ty jsou součástí tohoto závazku s Keniou. můžeme říct, že třeba monitorovat situaci. Podobné dohody je třeba mít také se Sešelami, s Tanzánií, abychom mohli tam dostat před soud piráty, pokud budou dostiženi. To je tedy jedna stránka věci. Na druhé straně komise se snaží pomáhat Keni Eh, zvyšovat kapacity v Keni, tak aby v Keni byli schopni tedy předvést před soudy tyto piráty, protože Kenia má velice skrovné zdroje v právním systému a slabý právní systém. Proto se jim tedy snažíme jako Evropská unie pomáhat a komise na tom opravdu pracuje. Ohledně EBOP. chceme zdokonalit EBOP, protože věříme v to, že tu je nejen proto, že se jaksi ocitla na světě, ale protože je důležitá, máme za to, že je úspěšná. Nevím například, jak by na to mohlo zasáhnout v Gruzii. Nevím, jak by mohlo zasáhnout v Ači. Nevím, jak by eh, tam mohlo fungovat, ale nám se podařilo tam jít pozitivním příkladem. Mohu samozřejmě hovořit o Afghánistánu, ale EBOP je pro nás hlavní politika. A proto naše mise musí takto mm, začít. Mm, o mise. mise EUPOLu se velice zlepšila. Já jsem viděl misi v akci od ministerstva vnitra v Afghánistánu. Máme zprávy o tom, že velice už se spolupracují s misí Máme působit přímo na místě lokálně, ne tolik centrálně? No, ano, pokud by to šlo, my ale spolupracujeme s ISAFem, s NATO, s tím spolupracuje EUPOL. Je třeba, abychom jednali prakticky. Nemůžeme čekat na nějaké politické eh, řešení, eh, které nám vyřeší všechny problémy. A právě to je iniciativa, kterou na sebe bereme tak, abychom my jako Evropská unie eh, byli organizací, ke které budou chtějí země eh, přispívat, i když nejsou členy EU od eh, Turecka, Norska, Švýcarska, Spojených států máme příspěvky a my chceme, aby nadále přispívali a více mm, přispívali k těm procesům, které my iniciujeme, i když to nejsou členské státy. Švédsko není členem NATO a přitom máme spoustu um, pracovníků FISAFu. A očekáváme, že NATO bude také přispívat do našich činností. A teď tedy budu hovořit o Afganistánu. Opravdu na něj klademe veliký důraz z mnoha eh, důvodů, o kterých jste hovořil. Každý člen EU se nějak účastní, ať už to je vojensky nebo na nějaké bilaterální úrovni. My máme tamní policejní týmy, které se snaží zasahovat v Afghánistanu, a, ale dochází k určité fragmentalizaci té spolupráce. My se snažíme pomáhat co možná nejkoordinovanějším způsobem eh, k tomu, co nazývají američani eh, civilní eh, činností. Máme spoustu bilaterálních zdrojů v některých klíčových oblastech, se kterými spolupracujeme, eh, kromě toho, co činíme tedy po té vojenské stránce. Ministrové zahraničních věcí o tom hovořili minulý víkend, tedy před pár dny. A chceme vytvořit eh, důkladnější plán pro eh, větší, silnější angažování EU v Afganistanu, Pakistanu a celém regionu. Takže tím se opravdu zabýváme z těch mnoha důvodů, které zde již byly tedy zmíněny a prodiskutovány. Námořní dohled. Děkuji. To je opravdu příklad toho, kde může být zlepšena spolupráce. Koná se celá řada věcí, protože zasahujeme pro životní prostředí, pro rybolov, eh, ve prospěch eh, dohledu eh, nad zpravou území, nad bezpečností. Například máme spolupráci Baltského moře kolem Švédska. A je tu jak civilní, tak vojenská spolupráce. Takže tu je vždy nějaký prostor ke zlepšování a synchronizaci systémů, protože tím také ušetříme peníze a můžeme využít informace z civilního pozorování námořního prostoru pro vojenské účely, nebo naopak. Takže je tu celá řada různých témat, která je třeba probírat napříč pilíři Evropské unie. Musíme tedy si vytvořit celé panoráma a sledovat, co lze jak využít. Něco jen otázkou regionální spolupráce a Evropská unie eh, by, by tam měla zasáhnout, protože to opravdu má přidanou eh, hodnotu. A vždycky tu je nějaký prostor pro zlepšování. Možná na konci září budeme vidět více. Myslím, že paní Annalíza Janil by mohla lépe hovořit o zbraní hromadného ničení. Mohu říct jen to, že se zlepšuje mezinárodní prostředí, které se dostanou pokroku eh, o tomto tématu, nejen kvůli tomu, že americká vláda se rozhodla, že ratifikuje dohodu. A Samozřejmě tu máme tedy novou politiku. Pokud američané se po to podepíšou, tak nám to pomůže v transatlantické spolupráci a pomůže nám to přesvědčit i další státy po světě. Tím můžeme vytvořit lepší ovzduší pro nešíření hromad, zbraní hromadného ničení. Ale na to mm, ponechám tedy eh, prostor eh, paní Janella. Děkujeme, vážený pane velvyslanče. Máme ještě šest přihlášených. Poprosil bych o stručnost, protože máme nabitý program, tak abychom ještě mohli mít další výměnu názorů. Pan Kirilov má slovo. Thank you, Děkuji, vážený pane předsedo, velice stručně. Podobně jako pan Van Orden, i já souhlasím s hodnocením situace v Afganistánu a vidíme, že i ostatní kolegové vyjádřili své obavy. Slyšel jsem že je zde určitá snaha o revizi celé situace na americké straně. Jsou zde dvě školy. Jedna tvrdí, že by se mělo pokračovat v této operaci a skombinovat tento projekt s některými civilními záležitostmi. Jiná škola, která tvrdí, že by mělo dojít k rozsáhlé revizi celého programu a měli bychom se snažit o školení a vybudování místních zdrojů. Osobně se domnívám, že máme dostatek zkušeností v této zemi. Především Britové mají rozsáhlé zkušenosti. Přece i Rusové se snažili, snažili o určité civilní projekty. Ovšem obecně řečeno, osobně jsem přesvědčen o tom, že místní obyvatelstvo nebude trpět zahraniční přítomnost dlouho. Americké vojenské síly byly vítány s velikým nadšením zpočátku. Taliban byl skutečným nepřítelem místního obyvatelstva, alespoň většiny obyvatelstva. Ovšem si situace je diametrálně odlišná. Možná bychom tomu měli věnovat spíše intelektuální, více intelektuálního úsilí, analýzy, Měli bychom využít eh, mnohem více jiných eh, typů zdrojů. Ovšem i přesto nás budou pravděpodobně nenávidět, eh, protože čím víc pro ně uděláte, tím víc vás budou nenávidět, protože představujete jinou kulturu, jiné náboženství. Druhá věc. Ještě jednou bych se rád zmínil o věci, která se už zazněla. Kosovo. Správně jste se zmínil, pane velvyslanče, o určitých problémech. Probíhala kvalitní diskuse s Pítrem Fejofem. Všiml jsem si, že hovoříte o tom, že se nacházíme v první linii. S ohledem na obrovský rozsah korupce a organizovaného zločinu, který je obtížné zastavit, chápu to tak, že EULEX se snaží pokročit v této oblasti, dosáhnout určitého pokroku a máme zde určité hnutí, určité hnutí sebeurčení. Mm, to znamená, na jedné straně se jim Eulex líbil, na druhé straně proti němu útočí. Nejde o nějaké o to, že by útočilo civilní obyvatelstvo, ale spíše určité skupiny gangstrů, které využívají této situace, vidí, jakým způsobem by mohli zasáhnout, vidí, že by mohli být efektivní a proto asi nebylo nejlepší udělit nezávislost Kosovu. Možná jsme měli ještě počkat. Samozřejmě můžeme využít našeho vlivu mohlo dojít k nějakým jiným řešením celé situace. Ovšem, nyní je situace taková, že jsme tam na místě, jsme tam přítomní a musíme být připraveni na to, že ten výsledek možná nebude úplně optimistický, že se situace může ještě zhoršit a že tam se budeme potýkat s velikými problémy. Například eh, někteří němečtí agenti, mm, nesmím zapomínat na to, že jsem s nimi zacházelo jako što s možnými potenciálními teroristy a podobně. Čili Toto je oblast, která bude mm, lákat mnoho pozornosti a není to nic jednoduchého. Děkujeme, děkujeme. Ještě jedno vás prosím, abyste byli struční. Samozřejmě nejde o otázku nezávislosti Kosova, které bychom se měli věnovat dneska, čili opravdu poprosím velice stručně, abychom všichni mohli vystoupit a abychom měli skutečnou výměnu názoru s panem, s panem velvyslancem, pan Goltieri. Máte slovo? Děkuji, bude to jen stručné. I proto, že jste nám poskytl vyčerpávající výklad. Myslím, že můžeme pozitivně hodnotit první deset let EBOP. Eh, e Já bych se chtěla zaměřit na jeden aspekt, který podle mne by se mohl více rozvést. A to proto, že EBOP se rozrůstá a také prožívá určité eh, krize růstové je třeba se zabývat tím, zda máme dostatečné nástroje pro sběr informací, eh, strategické úvahy, plánování, eh, řízení a koordinace jak civilních, tak vojenských operací, eh, tedy celé struktury. EBOP. Chtěl jsem tedy slyšet váš názor, pane velvyslanče, jaký máte názor na dostatečnost těchto nástrojů a na to, jak je případně posílit. Mám jeden konkrétní příklad. A to je úvaha o Sit Chen. Jedná se o eh, hrozbu eh, šíření nukleární zbraní a vy eh, byste měli znát situaci. Tyto Eh, chtěl by vidět, zda nástroje, které máme k dispozici, nám mohou pomoci v tom, abychom čelili takovéto hrozbě. Merci, monsieur Zemke. Okay, pan Zemke. Já se dostosuję do apelu e, przewodniczącego, więc w związku s tym e, wygłoszę tylko jedną. E, Vážený pane předsedo, chtěl jste, abychom vystoupil velice stručně, tak pouze jedna poznámka a položím jednu otázku. Nejprve poznámka. Myslím si, že je dobré, že švédské předsednictví se snaží analyzovat problematiku bojových skupin a toho, jakým způsobem tyto tzv. battle groups fungují. Myslím si, že pro bezpečnost je velice špatné, když pouze vypadáte, jako že něco děláte a v podstatě ve skutečnosti nic neděláte. Já se obávám, že tyto bojové skupiny jsou spíše virtuálními bojovými skupinami. Mnoho zemí si mm, dobrovolně zvolilo účast na těchto skupinách. Zatím však ovšem nemáme ani jeden případ konkrétního využití těchto jednotek a to je záležitost, kterou bychom měli řešit. Musíme se konečně rozhodnout, zda budeme mít skutečné, reálně fungující bojové skupiny, nebo zda to vzdáme a v podstatě na celou záležitost zapomeneme. A nyní otázka. Otázka, která se dotýká stávající situace v Evropském parlamentu. Zde fungujeme, v současné době pracujeme na rozpočtu pro rok 2010 a tento rozpočet v sobě má finanční prostředky pro společné aktivity v oblasti bezpečnosti. Moje otázka zní, provedli jste už nějakou analýzu návrhu rozpočtu? V případě, že ano, jaký máte na to pohled? vy, jakožto předsednictví, a zda máte nějaké návrhy, co by mělo být součástí tohoto rozpočtu. Děkuji. Děkujeme. Pan Mavro Nikolas. E Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Skópovi za jeho řeč a také za veškeré detaily, které nám sdělil. dělil o EBOP. E a podle mého názoru se snaha Evropské unie na celém světě je uznávána jako mírová snaha. A myslím si, že Evropská unie skutečně dosahuje správnými prostředky dobrých výsledků. Pokud jde o jednotky rychlého zásahu. Já si myslím, že to je skutečně věc, o které musíme přemýšlet. Já jsem se eh, mnoho let zabýval těmito jednotkami a myslím si, že těchto jednotek eh, máme příliš mnoho a tyto jednotky nemohou být efektivním způsobem nasazovány. Existuje také právo VETA pro eh, každou zemi, která se účastní některé jednotky. A pokud jde o námořní dohled, já si myslím, že k EBOP patří eh, různé sektory, také dohled na moři. A myslím si, že v, tomto, v této oblasti musíme také dosáhnout dalšího pokroku. Souhlasím s vámi v tom, že v této oblasti můžeme ještě dosáhnout mnohého. Musíme ale eh, postupovat eh, po jednotlivých krocích, ale za každého předsednictví bychom měli udělat aspoň jeden další krok. A pro mě je společná obrana nesmírně důležitá. A jsem přesvědčen o tom, a myslím, že i vy jste o tom přesvědčen, že můžeme pokračovat, postupovat velice konstruktivně a mít a společnou politiku, a společnou zahraniční politiku pro EU. Merci, monsieur Witt. Děkujeme, pan Witt. Thanks very much, uh, President. I've had the... Děkuji, pane předsedo. Vy jste hovořil o misích EBOB. A hovořil jste o tom, jak působili v Gruzii,